Dear colleagues, ladies and gentlemen. Milí kolegové, vážení shromáždění, dovolím si zahájit naše odpolední zasedání. Nyní bych rád všechny. Rád bych poprosil o klid a ticho. Totiž mám pro vás velice smutnou zprávu z dnešního dopoledne. Letecké neštěstí na jihu Francie tragické, tragická nehoda s mnohýma obětma. Zatím není známo, kolik jich je. Aniž bych zacházel do podrobností, jedná se z našeho pohledu o něco, co bychom měli uctit minutou ticha. První spontánní jednoduchá reakce na událost smutnou událost ve Francii a naše myšlenky jsou s našimi francouzskými kolegy. Nadstranicky. Minuta ticha, prosím. Thank you very much. Uh, <clears throat> we go to the next item. Děkuji vám a přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání na našem programu, totiž číslo 15. Nadcházející opatření v oblasti energetiky a klimatu, výměna názoru s Miguelem Ariasem Kanětem, komisařem pro opatření v oblasti klimatu a energetiku. Není to poprvé, pane komisaři, co se zde spolu scházíme. Není to poprvé, co máme možnost si pana komisaře vyslechnout v jeho funkci. Zejména před 20 lety se mnozí kolegové s vámi scházeli zde jako s kolegou europoslancem. Já jsem tehdy zde nebyl, ale určitě si vás mnozí eh, pamatují. Chci připomenout, že pan Kaněte na neformálním zasedání 10. února ve Štrasburku probíral opatření ze strany komise ke zvýšení interkonektivity. Víme, že nám na tom všem velice záleží. My dokonce se připravujeme na zprávu z vlastní iniciativy k této záležitosti, pane komisaři. S konečnou platností rozhodnuto nebylo, ale jedná se o tom. A nyní budeme hovořit eh, o politice k nadcházejícímu summitu a v souvislosti s nedávno přijatou strategií k energetické unii. Něco tedy výsostně závažného pro všechny z nás. A nyní už se obracím na pana komisaře. Máte slovo. Quisiera comenzar mi intervención. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Rád bych začal tím, že zmíním něco, co navazuje na leteckou katastrofu. Rád bych vyjádřil upřímnou soustrast rodinám zesnulých, rodinám obětí. Děkuji rovněž vám, eh, tomuto výboru a parlamentu za to, že jste toto setkání se mnou uspořádali. Energetická unie je něco, na čem obrovsky záleží a našim občanům záleží na praktických záležitostech, aby například si mohli dovolit platit účty za energii. Energetická unie se zabývá oblastmi, které by se měly stát součástí eh, tohoto soudržného rámce a které vlastně zahájí novou etapu evropské integrace. Já chci dnes zejména zaostřit na konkrétní akce v rámci této strategie. Nejdříve první krok, čili ta interkonektivita, vzájemná propojenost Všem je nám známo, že jsme se snažili o dosažení desetiprocentního cíle a od roku 2014 12 členských států ještě bohužel tohoto cíle nedosáhlo, což znamená, že zatím se společného energetického trhu neúčastní a ta situace se musí zlepšit. Mám radost i z toho, čeho dosaženo bylo. Vydali eh, jsme k tomu sdělení. Každý pokrok znamená poevropštění celoevropské infrastruktury rovněž v energetice. Máme zde příslušné eh, nařízení, například eh, nástroj pro propojení Evropy, Connecting Europe a rovněž nástroj pro financování infrastrukturálních projektů. Nový rámec už přináší první konkrétní ovoce například plody, například máme možnost propojit dokonce e, Finsko se Skandinávií, Francii, s Němci. Já jsem o tom hovořil minulý den v Madridu. Zmínil jsem e, propojenost u Jaderského moře. A pan komisař Ševčovič zmínil nová um, Eh, nové terminály pro skapaněný plyn, který eh, bude proudit na evropský trh a umožní ještě větší diversifikaci při nákupu energie. 900 miliard krychlových metrů bude ta kapacita, to bude asi 70 milionů domácností a pokrytí jejich poptávky. Musíme však udělat více a lépe. Více investic jak ze strany veřejného, tak soukromého sektoru. A doufáme, že právě ten nový fond pro strategické investice nám tuto šanci poskytne. A doufám, že nejpozději do roku 2020 ten 10% cíl bude platit všude. Kypr například, to byla, eh, nebo je stále ještě částečně určitý ostrov z energetického pohledu, ale my počítáme s tím, že se to zlepší. I Iberický poloostrov by měl více zapracovat. Chceme se rovněž zasadit o lepší zapojení obnovitelných zdrojů v našich energetických sítích a to ještě lépe zabezpečí um, energetickou eh, dodávku. Eh, pan předseda Juncker se sám zmínil o eh, těch sítích, sítích, distribučních sítích v Madridu a my se i tím budeme zabývat. Spolupracujeme i v právní oblasti. Všechny regionální podskupiny se musí mít možnost eh, zapojit lépe, tak aby i ta regionální propojenost byla lepší. Evropské hlavy státu předsedové vlád už v roce 2012 hovořili o energetické unii a Tehdy jsme oficiálně eh, tento postup eh, započali, avšak musíme nyní eh, pokročit, hmatatelně pokročit jak na eh, regionální úrovni, tak na úrovni mezistátní, ale i komunitární. Zároveň musíme zajistit, že eh, jakákoliv kvalitní propojenost bude dobře řízena, bude mít dobrou zprávu a bude brát v potaz místní priority. Zásadní záležitosti Především energetická eh, bezpečnost. To závisí na vzájemné důvěře mezi členskými státy, ale zároveň potřebujeme i celoevropskou solidaritu. My jsme si dokonce otestovali určité havarijní krajní scénáře a na základě těchto zkoumání budeme mít eh, do konce roku 2020 celoenergetický balíček a tam bude přeskoumáno nařízení eh, k bezpečným dodávkám plynu a nafty a rovněž i ty scénáře rychlé reakce při přerušení dodávky a e, v krizových situacích. Musíme se rovněž lépe zamyslet, jak lépe využívat e, skapalněný plyn i v krizových situacích. Je tedy třeba připravit společnou strategii i k tomu a zároveň zohlednit dopravní infrastrukturu veškeré překážky při dovozu eh, těchto typů paliv, například z USA, musí být odstraněny. Bezpečí v oblasti dodávky elektřiny. Tam i my přijdeme v roce 2016 jako komise s konkrétními legislativními návrhy. Mnohé členské státy zatím postrádají standardy zabezpečení dodávek elektřiny, případně jsou to eh, akty právní, které už jsou značně zastaralé. A nakonec musí Evropská unie mít lepší vyjednávací pozici, což znamená vzájemně si sdělovat informace o jakýchkoliv smlouvách s třetími zeměmi. I zde bude nová podoba nařízení či rozhodnutí eh, hotová v roce 2016. Energetická unie je ukořeno naší síly. nezmotní se však, pokud nevytvoříme skutečný vnitřní trh, kde bude vše fungovat stoprocentně. Pokud tedy přicházíme s nějakými předpisy, které už byly odsouhlaseny, například unbundling, čili nezávislost operátoru, tak to pak musíme v praxi uplatňovat. Pokud všechny státy se budou řídit tím, co bylo dohodnuto, tak bude naše pozice silnější. Já například ještě přijdu s konkrétními návrhy, jak můžeme tento rámec posílit letos a v příštím roce. Spolupráce členských států i s parlamentem, i s komisí je klíčová a já se sám před vámi nyní zavazuji k tomu, že v tomto dialogu budu s vámi pokračovat. Zároveň bych zde zcela jasně se podělil rád o naši představu o budoucnosti. Na konec roku budeme mít hotovou strategii k, eh, eh, k topení a chlazení. Ehm, rovněž v roce 2016 bude nová podoba ehm, směrnice o energetické úspornosti, rovněž otázka inteligentních budov bude v tom roce řešena. V říjnu bude rada o těchto dokumentech jednat. Budeme zároveň přeskoumávat i e, článek 3, čili cíle. To nám dá možnost reagovat na e, podnět Evropské rady, e, který hovoří o podměnění cílu do roku 2020, totiž ten cíl mít 30%. My si zároveň přejeme, aby energetické zdroje byly spolehlivé a zaručovaly všem občanům bezpečnou dodávku, ale zároveň ta energie nemůže být cenově nedosažitelná pro občany. Komise se tady bude snažit všechny tyto postuláty přiměřeně smířit a velice rádi si vyslechneme i podněty z vašich řad. Naše politika klimatické ochrany musí být rovněž cížádostivá. Tam se snažíme snižovat emise v rámci hospodářské činnosti a přecházet na hospodářství, eh, které je udržitelné i tvoří pracovní místa a neznečišťuje. My už máme kvalitní plán eh, který nám eh, vše připravil. Zároveň musíme však například revidovat směrnici o obchodování s povolenkami a zároveň se podívat na ta odvětví, kde se zatím povolenkami neobchoduje. Rada rovněž zmínila snížení eh, množství povolenek o 43% do roku 2020. A pak uskutečňování cílu, například jak budeme e, alokovat povolenky, které jsou bezplatně k dispozici, jak bude vypadat systém těch dobrovolných povolenek a jak bude vypadat e, tvorba elektrické energie. Pak máme to přenášení, ten carbon leakage. Zde musíme chránit vlastní průmysl například tak, že bude povolena pomoc ze strany státu, případně budou přiděleny bezplatné povolenky. Díky tomu zajistíme přežití i těm odvětvím, které potřebujeme, ale které si žádají zvláštní péči. E, číslo povolenek bude do budoucna omezeno a využívání bezplatných povolenek musí být přísně hlídáno a vše musí probíhat, aniž by byla ohrožena inovativnost a konkurenceschopnost. Pokud bychom chtěli pokrašovat e, současný systém, tak ten platil do posud a rada s námi souhlasila. Určité záležitosti však je třeba ještě e, promyslet e, opětně, e, dokončit a komise vede konzultace se zainteresovanými stranami, aby zajistila zohlednění názoru všech. Máme tedy legislativní iniciativu, která hovoří o um, zapojení sektorů, které zatím e, neobchodovaly povolenkami. Předtím však budeme mít analýzu dopadů a výsledky budou k dispozici na začátku příštího roku. Omezování, snižování emisí na úrovni členských států budou e, sečítány a e, propočítávány e, se zohledněním hrubého národního produktu, tak aby ten systém byl spravedlivý pro všechny. Přejeme si, aby na našem trhu byla energie využívána efektivním způsobem. Zároveň povedeme přípravy i na období po roce 2020. Tam nás čekají výzvy eh, týkající se integrace trhu s obnovitelnými energiemi. A já právě počítám s tím a připravím balíček, který se bude zabývat jak o otázce nákladů, energetické účinnosti a tak dále. Je třeba eh, budovat inteligentní budovy. Eh, to eh, bude znamenat větší moc v rukou spotřebitelů a nový plán umožní srovnatelnější výsledky a lepší analýzu našich dalších kroků. Vážení sromáždění, na závěr se zmíním o tématu, který rozhodně zajímá většinu z vás. Abychom splnili klimatické cíle do roku 2050, musíme mít progresivní a kvalitní systémy skladování eh, CO2. Potřebujeme tedy nový politický rámec, ale zároveň i reformu systému obchodování povolenkami. Děkuji, pane komisaři. Děkuji vám, pane komisaři, za toto která pokryla neuvěřitelně široké spektrum otázek a legislativních i nelegislativních návrhů v oblasti energetiky a e, klimatu. Děkuji vám za váš proslov a nyní zahajujeme diskuzi. Nejprve dám slovo koordinátorům a jako první promluví kolega Karinš. A chtěl bych vás požádat, kolegové, abyste se omezili na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já tedy nějak natáhnu svou řeč, abych zaplnil tři minuty. Děkuji, pane komisaři. Já bych vám chtěl položit přímou otázku, možná se mi to nepovede. Vy jste zmínil interkonektivitu. Zatím stále ještě 12 členských států nesplnilo cíl. Eh, pokud jde o eh, stavební projekty, které mají zlepšit situaci. Má otázka zní, jakmile budou existovat fyzické spoje, jak daleko budeme od fungujícího trhu? Ty překážky, které zatím existují, to je jedna z hlavních obtíží, pokud jde o to, aby obchod mohl plynout přes hranice členských států. Nejde tady pouze o fyzické spoje. Takže e, kolik pozornosti jakožto zákonodárci budeme muset věnovat k tomu, abychom odstranili i tyto překážky? Tak, aby ta desetiprocentní propojenost měla význam pro průmysl. Děkuji, Kršiany Sidný, kolega Dannika. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste nám představil svůj akční plán. Přišel jste za námi s akčním plánem, který vítáme. Nejprve bych chtěl přivítat to, že co říkáte je konzistentní s tím, co říkal včera pan Ševčovič. Pokud jde o interkonektory, tak samozřejmě to je eh, určitým zdrojem obav. Zdrojem obav jsou ty cíle do roku 2020. Je zapotřebí výročních zpráv, protože pomocí výročních zpráv lze dokumentovat, eh, jakého pokroku bylo dosaženo. Někde totiž eh, pokrok probíhá v členských státech různě. A když hovoříte o výměně elektřiny nebo plynu v různých zemích, tak se musíme ptát, kdo bude mít na starost monitorování těchto toků energie. A dále je potřeba se zamyslet nad tím, co se stane, E, například se sluneční energií z jihu. Bude možné tuto energii nějak přenést na sever a naopak, pokud jde o energii tepelnou, dá se to přenést opačným směrem. Nic z toho zatím není příliš dobře zdokumentováno. Jak přenášet energii ze severu na jih a z jihu na sever? Dále, pokud jde o bezpečnost, tak hovoříme neustále o diverzifikaci dodavatelů a o obratu ze, z východu na západ a tak dále. A možná je to známkou toho, že bychom měli toto téma, že, že budeme brát toto téma v budoucnosti vážně, což je dobře. Já vítám to, co jste řekl o obnovitelných zdrojích. Toto téma je nyní bráno mnohem vážněji. Je to totiž sektor, který potřebuje podporu nejenom na papíře, ale reálnou podporu, aby se mohl rozvíjet. Je zapotřebí více investovat do výzkumu obnovitelných zdrojů energie. Tak, aby tento sektor měl lepší pozici Lidé často vnímají obnovitelné zdroje jako takové rozmarné zdroje, nestále, nespolehlivé a my chceme, aby byly stabilnější a spolehlivější. A balíček pro obnovitelné zdroje si myslím, že dodá pobídku e, celému tomuto sektoru. Tak, abychom se zbavili té nepředvídatelnosti. A ještě závěrem bych chtěl říct si něco ke klimatickým změnám. Bylo by dobré, kdybyste nám řekl, co si myslíte o pařížské konferenci. Jak budete informovat Evropský parlament o situaci ohledně pařížské konference? Děkuji. První řečník hovořil jménem EPP, druhý řečník jménem ST. ECR eh, e možná o něco později a nyní je čas na eh, ALDE, kolega Frederik Federley. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji panu komisaři Kanětemu za to, že mezi nás přišel. Podle mého názoru máme v tomto mandátním období eh, velkou možnost zavést udržitelnější a konstruktivnější energetickou politiku oproti minulosti. Vím, že jsme spoléhali na fosilní paliva, e, uhlí, e, ropu, plyn a tak dále. Přesně jak kolega Danika říkal, však roste také trh s obnovitelnými zdroji a je to tak, že dáváme v Evropské unii několik, e, miliony euro denně na to, abychom dováželi fosilní palivo odinut. To se dotýká naší bezpečnosti a našich vztahů s dalšími zeměmi. Znamená to, že nemáme tu ekonomickou jistotu sami pro sebe a jsme závislí na ostatních. A mě by zajímalo, Eh, Zda se pokusíte eh, eh, rozpoutat diskuzi o fosilních palivech a jejich srovnání s obnovitelnými zdroji. Jsou to paralelní strategie, které by měly přispět k silnějšímu ekonomickému zdroji v Evropě. Je totiž jasné, že máme různá energetická prostředí na základě toho, jaké máme výchozí situaci. Není žádné tajemství, že Polsko má obrovské zdroje uhlí, které přispěly k tomu, aby v Polsku vzrostla ekonomika a dobré životní podmínky. A právě tak politické a ekologické perspektivy způsobují, že můžeme více e, těžit z obnovitelných zdrojů, které nepřispívají ke skleníkovému efektu. E, dříve jsme mohli zjistit, že e, byly poměrně tvrdé pozice, tvrdé názory podle toho, z které části Evropy kdo pochází a jaký energetický mix tam panuje. Eh, já si myslím, že se musíme společně pokoušet řešit tyto otázky, abychom zvládli eh, ekonomickou krizi. Eh, společně to totiž dokážeme mnohem lépe. Chtěl bych ale také říct, že mnoho věcí nefunguje na společném trhu, což také bude stát miliardy euro. Když víme, že energetické zdroje, které jsou v některých částech Evropy, Evropy a nemůžou se dostat jinam, e, tak by měly, měla existovat pravidla pro prodej e, přebytku elektřiny jinam. A je zapotřebí zajistit přenosovou soustavu. E, jde tady vlastně o plítvání zdroji. Máme přebytky v některých částech Evropy, které se nemohou dostat do jiných částí. Z mého pohledu e, Švéda také můžu říct, že my nemáme možnost přispět například k bezpečnostním a energetickým problémům po Baltí, protože máme příliš špatné kabely mezi Švédskem a po Baltím zkrátka. A za několik let budeme mít přebytek elektřiny, kterou nebudeme moct nijak prodat našim sousedům. Takže je zapotřebí podporovat e, energetickou politiku a e, také v oblasti životního prostředí. A pokud my ve výboru ITRE najdeme nějakou základnu e, pro e, vaši práci, pane komisaři, myslím si, že se nám povede dospět ke konstruktivnímu řešení. Už proběhla v našem výboru e, hlasování o e, kvalitě ovzduší a také o e, e, MCP a jak víte, tak v těchto diskuzích vždycky se zablokujeme a vždycky nastane ten stejný rozpor mezi uhlím a zelenými alternativami. To stojí neustále proti sobě. A my bychom měli jasně si uvědomit, že je to energetická a bezpečnostní výzva do budoucnosti a že před námi budou tyto dvě alternativy a budeme si muset, muset mezi nimi vybrat. A teď konkrétnější otázku. Jak najít tu strategii do budoucna tak, abychom nestavěli různé řešení proti sobě, ale abychom našli společnou platformu i geograficky, která by vybudovala silnější ekonomickou základnu pro Evropu a silnější interkonektivitu? Děkuji, pane kolego, a nyní Claude Turmes jménem Zelených. Takže který nikdy neplýtvá časem. Claude je neustále aktivní. Claude, máš slovo. Děkuji. Tak pane komisaři, já jsem se teď právě dozvěděl, co jste říkal a myslím si, že je dobré, že jste nastínil všechna ta důležitá rozhodnutí, která chcete připravit. Já už jsem i s komisařem Ševčovičem včera hovořil o jedné věci, kterou bych chtěl nyní nadnést. A sice, že my chceme vytvořit vnitřní trh. Ale na tomto vnitřním trhu e, dochází ke značným narušováním způsobeným dotacemi a neinternalizaci externalit. Komise v posledních letech provedla eh, důkladný výzkum, který byl dokončen v prosinci v takzvané studii ECOFIS. Samozřejmě o té studii se dá diskutovat o určitých podrobnostech, ale ta studie říká v podstatě toto. Na vnitřním trhu je, dochází k velkému narušování trhu ve prospěch fosilních paliv. Druhé jsou potom, druhá je jaderná energie a až třetí jsou obnovitelné zdroje. A e, to na základě argumentu, že obnovitelné zdroje musí mít lepší přístup na trh. Nikdo není proti tomu. Jenomže pokud trh špatně nastavuje ceny, trh není založen na obnovitelných zdrojích. Dnes energetický trh v podstatě není designovaný tak, aby mohl obsahovat obnovitelné zdroje. Byl vytvořen na začátku 90. let pro e, elektrárny které v podstatě museli, které měly náklady za kupování energie a ne za produkci energie. A má otázka tedy zní, jak hodlá komise nakládat s tímto narušením trhu? A byl zveřejněn eh, tento víkend ještě další aspekt. Německo patří k těm stabilnějším zemím které má detailněji propracovanou regulaci. A oficiální čísla z ministerstva ukazují, že není dost peněz vyčleněno na odstavování současných jaderných elektráren. A to je e, problém, se kterým komise slíbila něco dělat už v roce 2003. A protože, s tím neřeši, protože to neřešila, eh, tak v roce 2004 eh, britští spotřebitelé museli přispět 30 miliardami euro. My nemáme žádné řešení. Opravdu chcete, aby daňoví poplatníci na sebe vzali všechny náklady, eh, které by ale měli správně hradit operátoři jaderných elektráren? Tady nejde o diskuzi, jestli jste pro jádro nebo proti jádru. Tady jde čistě o to, abychom měli spravedlivý trh, eh, kde eh, každý výrobce musí nést náklady a ne, aby je místo něj hradil daňový poplatník. Děkuji, pane kolego, a nyní je na řadě eh, jménem GUE Neoklis Silikiotis. Děkuji vám, pane předsedo. První téma, o kterém bych chtěl hovořit, je e, izolace e, některých regionů a členských států od velkých sítí. E, Kypr a Malta, jak známo, a potom další ostrovní oblasti jsou izolované. Abychom tuto izolaci prolomili, mám pocit, že ten cíl tu sice je, ale nenaplňuje se do roku 2015 není naplněný. Slycháme různé obecné odkazy na tuto problematiku, ale neobjevují se žádné konkrétní opatření pro napojení těchto oblastí. Víme, že existuje politická podpora pro eh, určitá eh, energetická zařízení, a také různé pro odvodňovací systémy a tak dále, ale co se bude dít konkrétně? Ve Středomoří existuje možnost stavět takováto zařízení na produkci energie. A je zapotřebí říci, že pokud by byly ve Středomoří vystavěny jaderné elektrárny, tak by to pro dané země představovalo velké problémy. V Turecku se staví jaderná elektrárna a což, což vytváří nebezpečí pro obyvatelstvo. A obecně to představuje nebezpečí pro Evropskou unii musíme pouvažovat nad tím, co by se mohlo stát v případě nehody. Víme, že ta elektrárna leží v oblastech s mnoha zemětřeseními. Seismologicky patří ta oblast k jedním z nejaktivnějších. Hodlá EU něco podniknout proto, aby eh, energetická bezpečnost jihovýchodní Evropy byla zajištěna? A e, zasadí se Evropská unie nějak o bezpečnost Kypru a dalších zemí a oblastí, které se nacházejí v podobné situaci? Víme, že Turecko má e, konkrétní plány a zároveň je Turecko kandidátská země. A přitom, pro, přitom staví takovou nebezpečnou jadernou elektrárnu. Co hodlá komise dělat? Děkuji. E, nyní dokončíme eh, kolo koordinátorů. Není tu nikdo z e FDD a já nyní požádám pana komisaře, aby zodpověděl všechny dotazy a vyjádřil se ke všem připomínkám. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve začněme těžkou otázkou, kterou mi položil mluvčí PPP. E Říkal, vzájemné propojení, interkonekce je věc skvělá, ale co dál? A je třeba změnit vlastně zásady, jak funguje náš trh, protože e, musíme rozvíjet inteligentní sítě a nejenom vzájemné propojení. A musíme také eliminovat problémy, které brání výměnám energie. A to jsou mimo jiné kapacitní platby protože, protože zatím existují různé formy podpory, pokud jde o kapacitu. A musíme řešit problém regulovaných cen, které také jsou překážkou výměnou energie. Takže proto budeme předkládat sdělení o koncepci trhu A budeme také uvažovat o tom, jak budeme řešit otázky kapacitních mechanismů, posílit regionální spolupráci o podpory obnovitelných zdrojů, tedy které budou založeny na tržních principech, ale na principech nikoli deformovaného trhu. A jak umožníme, aby trh byl pružnější reakce trhu a jak poskytneme spotřebitelům aktivnější roli v energetických systémech a také jak podpoříme konkurenci u přezraničních dodavatelů. Samozřejmě páteří systému je vzájemné propojení, interkonektory, ale to nestačí a musíme tyto věci řešit. Na druhé straně tady byla otázka, jak budou vypadat následné kroky u rozvoje obnovitelných zdrojů. A předložíme zprávu o tom, jaký je současný stav vývoje nasazení obnovitelných zdrojů energie v Unii. A budeme znát úzká místa, problémy v jednotlivých členských státech, abychom byli schopni připravit eh, směrnici o obnovitelných zdrojích ale máme velmi ambiciozní balíček pro obnovitelné zdroje energie, včetně nové směrnice o obnovitelných zdrojech energie, kde bude základní sdělení o osvědčených postupech, podpora energetických zdrojů. A tady čelíme velkému problému. Pan Tormen říká, to je v pořádku, větší přístup na trh, ale nejde jenom se zaměřovat na systémy, které jsou tržně orientované, ale bude třeba i podporovat obnovitelné zdroje v některých členských státech Unie a vytvářet konkurenci mezi členskými státy, protože některé státy budou mít větší systém obnovitelných zdrojů. A tam, kde bude tento systém podporován, tak bude mít konkurenční výhodu. Takže chceme mít rozvoj obnovitelných zdrojů. A proč rozvíjet interkonektory? Protože nemůže dojít bez interkonektorů rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Ten 30% musí být v celé Evropské unii protože je tu velká variabilita v členských státech. Někde je dokonce potřeba propojit sever s jihem. A, a, a v jednom členském státě prostě je velmi obtížné něco takového realizovat. Takže je třeba mít plné vzájemné propojení na rozumné úrovni podpory, která bude na tržním základě pro obnovitelné energie. A dnes máme velmi vyspělé, vyzrálé technologie a je třeba investovat velké prostředky do inovace, aby ty technologie se dostaly na potřebnou míru vyspělosti. Na druhé straně padla velmi dobrá otázka, týkala se skapaněného zemního plynu a jaká bude strategie u skapaněného zemního plynu. máme nízké ceny fosilních paliv, zejména u ropy, a ceny plynu jsou navázány na ceny ropy. A rozvíjí se nová, nová tedy centra pro distribuci a jednáme s Američany, kde v rámci TTIPu bude významnou kapitolou, kapitola o energetice, o vývozu skapalněného zemního plynu a dojde k nové možnosti rozvíjet strategii skapaněného zemního plynu, která, což bude velmi pozitivní pro bezpečnost eh, energetických dodávek do budoucnosti, protože chceme diverzifikovat dodavatele a LNG je skutečnou alternativou. A komise připraví strategii a parlament také přispěje k tomu, jak vytvořit eh, inteligentní strategii pro LNG. A bezpečnost dodávek se bude opírat o zemní plyn a o LNG na druhé straně. Bude důležité také splnit i tyto aspekty politiky. Claude Turme zmínil na využití dotací pro fosilní paliva. Je jasné, že teď existuje příznivá situace pro novou situaci. Máme nízké ceny ropy, a je správná doba, abychom se zaměřili na to, co se děje s dotacemi v oblasti energetiky. A začít tedy promýšlet celou situaci, protože podle čísel to představuje asi 100 miliard. Tedy ty dotace představují 100 miliard a je to tedy dostatečně vysoká částka, abychom si udělali jasnou představu, protože musíme být konzistentní, pokud jde o podporu jaké jsou cíle a co chceme tedy dosáhnout v naší energetické politice. Tak je, že na čas, abychom za tom začali uvažovat. A je třeba skutečně se tím začít zabývat. Odstavování jaderných elektráren. A to je věc, která je na stole. Komise spustí nové sdělení, pokud jde o program odstavování jaderných elektráren podle článku 40 smlouvy Euratom a tento program bude poskytovat informace o současném stavu investic jaderného jaderné energetiky v Evropské unii a o budoucích trendech. A vzniknou i další iniciativy a bude, dojde k aktualizaci pokud je o investiční cíle v oblasti rené energetiky a komise poskytne určité informace členským státům, pokud je o aplikaci příslušných článků smlouvy Euratom. Takže pokud jde o jaderné otázky a dotace, to je skutečně správná chvíle v této nové situaci. My nevíme, zda změna, zda nízké ceny ropy budou trvalé, či zda dojde ke změnám. A ceny ropy volají mnoho otázek. Jednak co se týče LNG, tedy na země plynu, ale to se netýká jenom evropské úrovně a dotace nejsou jenom problém Evropské unie, ale celosvětovým problémem, protože existují velké dotace v celém světě. Také padla otázka, na problém zemí jihovýchodní Evropy a bezpečnost dodávek. A Evropská komise se tím zabývá globálně. Každá země čelí problémům bezpečnosti dodávek. V některých oblastech jsou intenzivnější a jinde méně intenzivní. A zatím vyvím, rozvíjíme jižní koridor, který zatím běží podle harmonogramu investic, tedy jde o projekt TANAP a chceme také rozvinout interkonektory v jihovýchodní Evropě, propojení Bulharska, Řecka, Bulharska, Srbska, Bulharska, Rumunska. A chceme, aby každá země v oblasti elektřiny dosáhla procentu, procenta vzájemné propojenosti 10%. A to jsou hlavní cíle komise. Tři různí dodavatele plynu a elektřiny a 10% vzájemné propojenosti. A pokud je o strategii LNG, tak jsem si jist, že budeme v mnohem lepším postavení v budoucnosti. A zátěžové zkoušky, které jsme provedli, byly velmi užitečné proto abychom zjistili, jaké jsou naše silné stránky, jaké jsou naše slabiny. Pokud bude existovat solidarita mezi, členské, mezi členskými státy, budeme rozvíjet interkonektory, vzájemné propojení, tak se nám podaří zlepšit bezpečnost energetických dodávek. A u těchto projektů je jedna velká potíž. Abych, abychom rozvinuli vnitřní trh, abychom rozvinuli energetickou účinnost, obnovitelné zdroje energie, vše musí proběhnout vlastně současně, abychom docílili vyváženého trhu. Tak všechny ty kroky musí jít ruku v ruce a v příštích pěti letech ty kroky budou probíhat hekticky, ale věřím, že to skutečně bude intenzivní musí a dopadne pozitivně. A komise bude velmi otevřená a povede upřímný dialog s parlamentem, pokud je o splnění těch eh, cílů, které máme v akčním plánu. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše odpovědi i komentáře. Rozhodně to má pro nás obrovskou váhu. Vítám na půdě výboru ITRE nováčka, pana Urbana. Vítejte. jsme snad nejaktivnější výbor. Vy, pokud vím, zde nahrazuje pana Ešeníka a máte slovo. Senior Arias Cañete. Eh, pane eh, komisaři, v důsledku ehm, toho, že se hovořilo o politice ve Španělsku, se ukázalo, že v holandštině, v Španělsku elektřina stojí nejvíc celé Evropy. My Španělé máme 300 miliard euro eh, zadluženost vůči výrobcům elektrické energie. My spotřebitele, jak víte, doplácíme za e, tuto politovaní hodnou situaci. Co nelze vůbec přehlížet je, že 7 milionů Španělů trpí energetickou chudobou. A přesto e, dodavatelé energie zdvojnásobují svůj zisk v poměru k tomu, jak se chovají partnerské firmy v Evropě. Tedy z toho pramení obrovské pochyby vůči vašim plánům, jak chcete řešit situaci v Evropě jako celku. Zmínil jste se například o reakci na krizové situace. Proč se například neobjevuje u vás pojem demokratizace? energetiky. Proč se neobjevuje zmínka o vymícení energetické chudoby, a to nejen ve Španělsku? Greenpeace například eh, si vzal pod lupu 8 výrobců elektrické energie a ty se zároveň mají podílet eh, na vypracovávání standardů ochrany prostředí a standardů těch severských standardů pro čistotu ovzduší. Což znamená, že samozřejmě ty firmy výsledkem toho lobbingu si vyjednají podmínky příznivé pro sebe a příznivé z pohledu uhelných elektráren. Pan předseda přerušuje a hovoří o tom, že máme pouze jednominutové otázky ve druhém kole. Vy jste ale zde poprvé, dali jsme vám tedy prostor přes eh, po více než dvě minuty. Paní Pistila de Castellovera, děkuji, pane předsedo. Vítám vás zde, pane komisaři, velmi srdečně. Není to poprvé, co jste zde mezi námi. Přáli bychom si eh, výlučné mm, kompetence v energetice a je třeba jasně říci, že eh, váš sortiment toho, čím se chcete ve spojení s energetikou zabývat, je nesmírně široký. Energetická unie je, ano, obsažné téma a my spoleháme na e, schůzky s vámi, abychom si vyjasnili situaci. Samozřejmě každý má možnost si hodnotit vaši činnost, jak se mu zlíbí. A nyní už k té budoucnosti energetického trhu v Evropě. Opravdu váš seznam byl velice vyčerpávající a já už ani nevím, na co bych se mohla zeptat, protože už asi nemůžeme přidat nic dalšího. Přesto však bych si dovolila dvě malé otázky. Záležitost té interkonektivity, docílení interkonektivity. Počítá komise se vznikem jakýchsi regionálních skupin v souvislosti s projekty, které by pak financovala? A druhá podotázka, jakým způsobem chcete financovat inteligentní um, sítě, ty smart gridy. Jak se bude tedy digitalizovat trh s energií? Děkuji. Děkuji, děkuji pane komisaři. Kdykoliv eh, zde vás poslouchám, tak mám dojem, že opravdu se vyznáte a že víte, eh, nač se zaměřit. Takže s radostí vyčkávám vaší legislativy. Dva klíčové pojmy. Bezpečnost, druhá diversita a třetí interkonektivita. Tedy bezpečný trh s Evropou, zejména v rámci energetické unie. Já mám dvě otázky. V mém regionu máme malou propojenost e, na plynovody. Většina výhřevu spoléhá na naftu, což je fosilní palivo, náročné a to se musí řešit celoevropsky. Za druhé, zmínil jste se rovněž, že přijdete s návrhem, legislativním návrhem, k skapalněnému plynu. To dává rozhodně smysl. A rovněž i s legislativou k budovám, ke stavbám. To je rozhodně prostor pro intenzivní přístup k úspornosti, eh, k tomu, aby se mohlo úsporně vytápět a dát příležitost těm, kteří opravdu vědí, jak postavit tu úspornou budovu, tak aby to bylo takzvané to pasivní bydlení. Jak toho chcete dosáhnout, paní Griffin? Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já opravdu eh, s velikým potěšením naslouchám vašim slovům o energetické úspěnosti, ale mohl byste se věnovat trochu podrobněji eh, propojenosti energetické efektivity a energetické chudoby. Vím, že máte zejména zaostřeno na energetickou úspornost a efektivitu ano, ta se snaží soustředit na generaci energie jako takové, ale jak už pan komisař řekl, 75% našich budov není úsporné, není efektivní z energetického eh, pohledu a to nám dává obrovský prostor, jak jednat dále. A energetická chudoba práce, jak jste se sám zmínil, musí být pojímána z pohledu celého um, sortimentu různých opatření, avšak zatím nevíme nic více. Paní Tyson, čili DG Employment, um, zaměstnanost, bude se brát i její strategie v úvahu a bude energetická úspornost zapojena do koncepce energetické úspornosti a jak míníte koordinovat s paní Tyson oblast energetické energetické chudoby a jak bude vypadat celková strategie. Děkuji vám. A pan Kofold. Děkuji. Já rovněž bych nejprve bez mikrofonu. A, ah, ano, je důležité mít plně integrovaný trh. Vy už jste se toho trochu dotkl, tedy ty inteligentní sítě například a tak dále, pane komisaři. Ale pokud chceme uspět, tak bych se rád dověděl více o plánech například posílit Um, Jednak jak bude tato agentura financována, jakou bude sehrávat ten ACER regulatorní úlohu. Eh, pokud chceme plně integrovaný trh s energií, tak jako předstupní podmínka musí být vyšší podíl právě eh, ty obnovitelné energie a musíme je umět zaintegrovat. Druhá věc, zmínil jste se stručně o tom, že rada už přišla se závěry k zprávě struktuře, říkáte jí zřejmě dynamická struktura řízení a já chci vědět váš názor. Pokud chceme docílit, eh, dosáhnout cílu 2030, tak je důležité, aby e, ta struktura byla nikoli pouze dynamická, ale i solidní, robustní a jak chce komise zajistit, že ta struktura řízení bude natolik robustní, že nám umožní dosažení těch cílů v energetické oblasti, které jsme si vypli. A pan kolega Šado? Děkuji, pane komisaři. Poslouchal jsem kolegy poslance a vidím, že tu máte fanklub ve výboru ITRE. Je to nečekané, když se podíváme zpátky několik měsíců. Vy vždy vycházíte, co se týče energetických a klimatických cílů, tak vždy vycházíte ze závěru Evropské rady. Co vlastně institucionálně oprávňuje, že závěry summitu budou pracovním základem všech institucí. Proč na radě, na samitu, ve svých prohlášeních nevycházíte z usnesení Evropského parlamentu, ať už, jde o, ať už jde o klima, obnovitelné zdroje nebo energetické účinnost. Je to stejně legitimní a já bych chtěl slyšet, proč existují dva spoluzákonodárci, ale jeden není postaven na roveň druhému. Nemyslíte si, že nová terminologie závěrů rady o domácích zdrojích, o nízkouhlíkových cílech je vlastně zdrojem zmatení, pokud jde o evropské energetické ambice. A vlastně je projevem převodu na národní úroveň, kdy každá země do toho vloží, co má chuť tam vložit, a kromě vnitřního trhu s elektřinou a energiemi vlastně nic jiného nezbývá. A poslední otázka. Zazněla eh, dvojznačná prohlášení o dvou stupních, jakožto neměném výsledku, ze kterého by mělo vycházet klimatické vyjednávání. Můžete potvrdit, že neexistuje dvojznačnost, pokud je o to, že z Paříže musí vzejít cestovní mapa, která bude reagovat a bude závazná. Další je Greg Martin. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Pane Kaněte, vy jste to zmínil ve svém úvodu. Hovořil jste o ceně ropy. A skutečně cena ropy nikde nebyla tak nízká, ale všichni se shodnou na tom, že tato cena ropy je cena politická. Saudská Arábie chce se zbavit eh, konkurenta, jakým jsou břidličné plyny a písky. A neměli bychom využít této příležitosti, abychom skutečně zvolili základní, co nejnižší cenu, která by nebyla politická. Jsme tu proto, ne? Děkuji, pane kolego. A jako další Gerauta vydal. Děkuji. Děkuji, blahopřeji. Pane komisaři, mám radost, že pan komisař opravdu vynakládá tolik úsilí do přípravy řádně koordinované energetické politiky. V únoru jsme měli tři sdělení eh, k té interkonektivitě, k energetické unii a i k pařížskému protokolu. Tedy vidíme, že opravdu hmatatelně se neustále rodí nové iniciativy. Eh, co je pro mě eh, takovým opravdu velkým signálem v rámci Evropské unie ve směru koordinace je otázka zprávy, řízení a zprávy. Ta však ještě dokonce doladěna není, neznáme obrysy a já bych je od vás rád uslyšel, pane komisaři, jak můžeme propojit energetickou spolupráci s úctou a respektem pro integritu a e, nezávislosti každého členského státu, který si může sám stanovat svou energetickou politiku. A druhá věc, e, klima a politika v oblasti klimatu. E, komise se opravdu připravuje, seriózně připravuje na pařížskou konferenci, s tím s vámi souhlasíme, všem nám je jasné, pokud chceme uspět, zejména v konfrontaci s těmi znečišťovateli a s e, tím, jak generujeme skleníkové plyny, tak se musíme rozhodně dohodnout na snižování emisí. Takže my vám, pane komisaři, držíme palce. Zároveň z mé strany otázka. Máme nějaký plán B, pokud EU, která odpovídá za 9% globálních emisí, bude jediná, která si postaví nějaké přísné závazky, tak co pak? E, Energetická unie, říká další řečnice, je obrovská šance. A já rovněž podporuji slova e, organizace Greenpeace, která zároveň schvaluje takovouto unii pro Evropu a tento koncept ale eh, protože zatím až 12 členských států není vůbec eh, napojeno na tu společnou síť, vidíme problémy a ten není jediný. Jaderná energie, to mě není jasné. Proč tady zaujímat takový prostor? Že tam máme cíl zabývat se eh, tím hm, likvidací jaderného paliva, mít co nejúčinnější eh, přístup k jaderné energetice, to mě připadá nějaká science fiction. Vůbec nevím, jak to chcete takto vážně prosazovat. Pak tady vůbec není nic jasně řečeno, co se týká týče eh, redukce podílu fosilních paliv a jak se k tomu mají obdovitelné zdroje. Potřebujeme přece jasné nasměrování. To nám tady schází. A otázka eh, k té energetické spolupráci se třetími státy. Jako bod 15 v tom akčním plánu těch opatření hovoříte eh, spolupráce s třetími státy v energetické oblasti. Možná byste to mohl nějak obohatit. Eh, paní Opala Natry. Děkuji. Děkuji vám, pane Kaněte. Opravdu velice jasná prezentace a stojí za to se jí zabývat dále. Rovněž jsem velice ráda, že jsme tady měli pana Ševčoviče a dnes vás a je to opravdu taková eh, důsledná politika toho, že eh, pouze eh, generování energie nám nepomůže, musíme energii i šetřit, potřebujeme technologická řešení a mm, interkonektivita nás nespasí. Ani spolupráce potřebujeme mít správně inteligentní sítě, aby jsme si tu energii mohli předávat až na komunitární úrovni. Já už jsem se dívala na ty komunitární dokumenty a statistiky, jak naplňují členské země cíle k obnovitelné zdroji. A zatím to plní pouze tři. Švédsko, Estonsko a Bulharsko. Já jsem z Finska a my máme pouhých 35% a naším cílem je 38%. Pouze Švédsko a Lotyšsko dosáhli vysok, vys, vyšších cílů. A nyní máme pět zemí, které jsou velice závislé na bioenergii a pokud se na ní podíváme odděleně, tak zjistíme, že máme tvrdé kritiky. Jak můžeme mít udržitelnou eh, bioenergetiku? Ono na jedné straně je dobré, že existuje, ale chtěl bych vědět, eh, co s ní. Děkuji jako další pan Levandovský. Pane komisaři, na konci předchozí komise, tedy Barosa 2, a tam už po těch bitkách ohledně rozpočtu se uvažovalo o správném nastavení roznohávy váhy mezi stižádostivou eh, politikou v oblasti klimatu a tou agendou v oblasti energetiky, která se tak rychce mění. Jednak stanovování cen a jednak eh, otázka bezpečnosti Čili často v osobním smyslu tam byla paní Hedegard proti eh, panu Oettingerovi. Vám se podařilo vše zintegrovat do jedné složky a zřejmě vznikl vaše portfej ve výsledku těchto střetů. Na druhé straně hovoříte o tom, že ve jménu rovnováhy se nebude zasahovat do ETS před rokem 2020, protože už máme 900 milionů povolenek přebytek. A nyní ale si myslím, že by naopak dávalo smysl to zprovoznit v roce 2018-19. Nesmíme si namlouvat ani namlouvat podnikatelům, že se situace obecně zhorší, než aby se zlepšila. A nyní program komise regulatorní role, nikoli pouze deklarativní. Jak si představujete eh, reindustrializaci a 20% a ne 16% podíl a jak chcete namíchat tu chemii eh, v Evropě eh, mezi regiony a státy? Ten. Thank you, Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám dvě eh, stručné otázky ohledně energetické účinnosti. Jak chce komise zajistit, aby eh, byl uplatňován princip eh, energetická účinnost na prvním místě? Jak během přípravy legislativy, tak potom v členských státech? Je také zapotřebí si uvědomit, že zda komise považuje energetickou účinnost za energetický zdroj jako takový, jak za plnoprávný energetický zdroj. A v tom případě, jak chce komise financovat projekty energetické účinnosti v rámci investičního balíčku. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane kolego. A nyní pan Javor. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel a podělil se s námi o své názory. Já bych se chtěl zeptat na energetickou unii. Návrh pana Ševčoviče má pět pilířů a je velice hezké, že mezi nimi je snížení energetické poptávky a dekarbonizace. Nicméně po Evropské radě minulý týden a vzhledem ke strategii energetické bezpečnosti máme dojem, že většina energetické unie se kloní spíše k fosilním palivům a e, jaderné energii místo účinnosti a obnovitelných zdrojů. Takže jak zajistíte to, e, aby e, energetická unie se nestala sponzorem těch největších eh, struktur v stávající eh, politice. Nepamatujme na to, že základní je implementace. Deset členských států eh, je nyní v řízení pro porušování právních předpisů za nedodržování současného balíčku. Děkuji. A nyní paní Cabezon Ruiz. Děkuji vám. Jenom velice stručně. Já bych se chtěla zeptat pana komisaře na na autospotřebu. Během eh, tohoto legislativního období patrně vyjde zpráva od komise na toto téma. Je to pravda a jaké bude hlavní jádro toho sdělení? Pomůže to drobným spotřebitelům? pomůže jim to k přístupu na trh s energií. Děkuji, paní kolegyně. Ještě někdo se hlásí o slovo? Ne. V tom případě děkuji a chtěl bych se omluvit za to, že jsem tak přísně dodr- dohlížel na dodržování času, ale pan komisař musí odejít za sedm minut. Takže je bohužel poměrně obtížné odpovědět na všechny otázky. Tak pane komisaři, nemáte příliš mnoho času, ale můžete začít. Já se pokusím zodpovědět všechny otázky. Nejprve eh, bych chtěl říci panu Urbanovi následující. Já jsem evropský komisař, já nejsem španělský ministr. Takže eh, se neidentifikuji s energetickou politikou žádného konkrétního členského státu. Já působím na evropské úrovni a tvořím evropskou politiku pro 28 členských států. To za prvé. Za druhé, je pravda, že e, Evropská unie má vysoké ceny a v některých případech jsou ty ceny velmi vysoké. Zejména v porovnání s našimi konkurenty, jako jsou Spojené státy. Tam rozvíjejí břidličné plyny a mají obrovskou výhodu tamního průmyslu, protože plyn je za poloviční cenu oproti našemu, takže Spojené státy jsou velmi konkurenceschopné, to je jasné. A proti ostatním částem světa můžeme být ale považováni za levné země, protože eh, produkce fosilních paliv eh, se snižuje ve většině evropských zemí, eh, jsme závislí na externích dodavatelích A právě proto cílem celé energetické unie je podporovat konkurenceschopné ceny za energii, abychom měli jednotný e, energetický trh, alternativní dodávky plynu, obnovitelné zdroje jakožto alternativu k plynu. Také e, rozvinutí inteligentních přenosových soustav, aby spotřebitel měl na výběr. To je, celým, to je hlavním cílem energetické unie. Nejprve tedy energetická účinnost. To je nejlepší politika, jakou máme k dispozici. A jeden údaj na mě dělá zvláštní dojem. Za každý, procent, za každý procentní bod nárůstu energetické e, účinnosti se spotřeba zemního plynu snižuje o 2,6 Tak dobře, v, to, v, v tom případě zvyšme cíl na 40 Ano, pan Turmes mě tady předběhl, byl rychlejší. Ano, e, je jasné, že bychom na začátek měli dát tedy 30% a poté se zamyslet nad tím, jak dál. Je tedy jasné, že tato politika je důležitá. Pokud chceme levnou energii, musíme analyzovat mechanismy oceňování. V té ceně jsou daně, poplatky, ceny za přenos energie a tak dále. A komise chce analyzovat strukturu ceny energie, aby zjistila, co se v ní všechno projevuje. A chceme odstranit regulované ceny, protože pan Karinš tady hovořil o problémech trhu. Existují různé regulované ceny v různých členských státech a je nemožné vzájemně si energii prodávat, protože jsou různé mechanismy oceňování. Ale pokud odstraníme regulované ceny, eh, tak potom musíme řešit problém energetické chudoby. A to je hlavní obavou komise. Protože energetická chudoba je reálným problémem v Evropské unii nejenom ve Španělsku, ale v celé Evropské unii hrozí energetická chudoba. A energetická účinnost je nejlepší politika, protože když budeme mít účinné budovy, nebudeme mít nižší spotřebu energie. A právě proto chceme vyvinout strategii pro chlazení a vytápění, eh, chceme vyvinout strategii financování inteligentních budov a chceme, aby Junckerův plán dal k dispozici finance na vývoj ambiciozních strategií energetické účinnosti pro všechny. A někdy také e, národní vlády budou muset změnit vnitřní předpisy, protože aby mohla být budova izolována, aby mohla být dvojitá skla a tak dále, je potřeba, aby se shodli všichni vlastníci. A těch je někde 40-50 a mají různé názory. A e, národní legislativa, pokud požaduje jednomyslnost, tak je to velký problém. Takže e, je zapotřebí provést globální reflexi nad tím, jak vyvíjet projekty energetické účinnosti. Protože 80% budov jsou neúsporné a 40% energetické spotřeby tvoří budovy. Takže to je to nejdůležitější, co bychom měli řešit. Energetickou účinnost a budovy, vytápění a chlazení. To je věc, která je naprosto jasná, ale energetickou chudobu odstraníme pouze kombinací opatření a sice e, také e, kompetencemi e, na, míst, na místních a regionálních úrovních. Evropská unie ale bude vydávat pokyny. Je to společný projekt s komisařkou Tyson. Eliminace eh, regulovaných cen, ale zároveň odstraňování energetické chudoby. To obojí musí jít ruku v ruce a za vzájemné koordinace obou komisařů. Je to velice důležité téma a musíme zajistit spolupráci národních orgánů, nevládních organizací, spotřebitelských svazů a všech dalších abychom nějakým způsobem odstranili tyto problémy protože neexistuje ani definice zranitelného zákazníka na evropské úrovni. Energetická chudoba a zranitelný spotřebitel jsou definováni v každé zemi jinak. Potřebujeme společný přístup a společné řešení. To je má první odpověď. Na druhou stranu tu pak padla otázka jak eh, budeme rozvíjet kompetence ACERu. Eh, je jasné, že abychom mohli mít vnitřní trh, musíme eh, se zabývat mnoha problémy, které jsou spojeny s ACERem a musíme ho posílit. Budeme se snažit v rámci e, iniciativy pro vnitřní energetický trh přeskoumat regulační rámec, e, zejména poskytnout e, odpovědi na otázky po jeho posílení. Potřebujeme posílit nezávislost ACERu, aby mohl plnit regulatorní funkci na evropské úrovni a vykonávat dohled nad vnitřním energetickým trhem a jeho předpisy a zároveň, a to je nejdůležitější cíl, zároveň, aby řešil problémy s přeshraničním tokem, aby byl opravdu hladký eh, vnitřní trh. Také je zapotřebí nových kompetencí eh, pro eh, kooperaci regionálních úřadů a plánování infrastruktury. Je to celá škála možností, které se ACERu nabízejí, pokud to dokážeme patřičným způsobem naformulovat. A až bude nový vnitřní energetický trh, bude Acer mít důležitou roli. Ale musím jasně prohlásit, že nemá nijak nahrazovat národní regulátory. Národní regulátoři budou mít svůj vlastní úkol a budou, bude, Acer bude respektovat princip subsidiarity. Národní regulátoři ale často nejsou schopní řešit problémy. A pak e, tady přichází prostor pro přidanou hodnotu Evropské unie. Potom další otázka na úroveň ambicí. Evropská unie má velmi vysoké ambice před konferenci v Paříži. V roce 2015 máme cíl redukce 60% e, emisí CO2. Proč 60%? Protože je to e, ta správná e, míra pro zastavení obtetlení na dvou stupních. Pokud no, může, se, může se něco stát, ale a, a ukáže se, že tyto závazky nejsou dostatečné. Ale dnes pouze dvě ekonomiky podaly jasné rozhodnutí. První je Švýcarsko a druhé je Evropská unie. Už potom nikdo další. A e, na e, G7 a e, G20 žádáme všechny průmyslové země, aby, přednas, aby představili své návrhy. Pokud další přines, přijdou s ambiciozními návrhy, budeme mít rovné hřiště příležitostí. Pokud by jenom Evropská unie byla ambiciozní a ostatní nedělali nic, byl by to problém. My ale tvrdě pracujeme na spojenectvích se spojenými státy a dalšími hlavními aktéry, tak aby všechny průmyslové země z G7 eh, učinili před COP21 nějaký závazek snížení emisí. Pokud ty závazky nebudou stačit, Evropská unie chce, aby eh, Paříž zahájil eh, dynamický proces revize ambicí, protože od roku 2015 můžeme navyšovat ambice, chceme-li splnit cíle. To je jedna trajektorie. Možná, že ty závazky nebudou stačit pro 2 stupně Celzia, a možná, že tedy nebudou dostatečné, ale v tom případě začne dynamický proces revize ambicí, monitorování a zvyšování našich ambicí. Ta výzva je globální a je to opravdu hlavní výzva tohoto století. A proto před námi stojí důležitý úkol. Pak jedna otázka se týkala toho, že když máme nízké ceny ropy, proč nemáme nízké ceny uhlíku? My musíme se, my chceme vytvořit trh s uhlíkem a ne uhlíkovou daň. Dlouho se diskutovalo v radě, v komisi i v parlamentu a pustili jsme se cestou, kterou jsme se pustili. A nyní máme nejúčinnější trh s uhlíkem na světě. Není dokonalý. Právě proto se nyní zabýváme rezervou tržní stability, která leží na srdci panu Levandovskému. Znáte návrh komise, jsou různé pozice v parlamentu, pozice v radě, potom vznikne globální dohoda a e, komise říká, pokud e, bude široká podpora pro její e, uplatnění, tak v pořádku. A jinak tu platí náš původní návrh. Uvidíme, co se stane. Komise se bude aktivně účastnit na dobrém kompromisu. Potřebujeme ale Eh, jasné nastavování ceny eh, uhlíku, abychom mohli posílit naši ekonomiku. Zároveň chce komise rozvíjet technologie CCS. Padla tu také otázka, co se stane s uhlím, ropou, břidličnými plyny a tak dále. Členské státy mají právo určovat si energetický mix podle článku 124 a komise musí zajistit, aby pokud se rozhodnou pro jádro, aby splňovali co nejlépe bezpeční podmínky. Pokud se rozhodnou pro plyn, dostanou naše doporučení, aby omezili eh, dopad na životní prostředí. Pokud se rozhodnou pro eh, uhlí, eh, tak eh, budeme pomáhat s vývojem CCS a budeme se snažit odstraňovat dotace na fosilní paliva a tak dále. Takže my budeme mít úplný přehled o tom, co se děje a budeme přitom respektovat eh, právo každého členského státu na rozvoj energetického mixu. My bychom rádi podpořili úplné nasazení obnovitelných zdrojů, ale obnovitelné zdroje potřebují eh, nějakou zálohu. Potřebují záložní generátor elektřiny, a budeme podporovat interkonektivitu, abychom mohli podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů, ale zároveň potřebujeme v Evropské unii různé zdroje a právě o to se budeme v budoucnu snažit. Já se omlouvám, že jsem neodpověděl na všechny otázky. Ano, ještě autospotřeba. spotřeba. Když jsme vydali sdělení o vnitřním trhu, tak e, autospotřeba e, bude jedním z hlavních témat, které budeme e, projednávat. Jsou různé druhy autospotřeby, je úplná a potom Eh, také závislá na obnovitelných zdrojích, které jsou napojeny na přenosové soustavy. A bude ještě zapotřebí zjistit, jak to bude vypadat na regionálních úrovních. Ta diskuze bude ještě probíhat. Já navrhuji, pane předsedo, abychom zůstali v úzkém kontaktu před zahájením každé další iniciativy. Tak, aby proběhla v parlamentu diskuze, abychom zjistili pro a proti a abychom vytvořili iniciativu za plné účasti parlamentu. Já se zavazuji, že sem budu chodit tak často, jak mi to jen dovolíte, pane předsedo. Díky za vaši prezentaci, pane komisaři. A, a pro nás bude budoucnost velmi nabitá událostmi jak v oblasti legislativní, tak nelegislativní. Děkuji vám. Dear colleagues, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, přistoupíme k dalšímu bodu našeho programu, který je také velmi důležitý. Směrem k objevovému hospodářství. Milí kolegové, dámy a pánové, Uh, uh, dear colleagues, as usual. Obvykle, milí kolegové, máme zájem o to, abyste zůstali v sále do konce našeho jednání, ale pokud si přejete nás opustit, čiňte tak v klidu a urychleně. Omlouvám se, že to musím takto říci. OK, OK, OK. Madame Kumpula Natri as well. Please. OK, let us start. Tak se o to opustíme. Úspornost směrem k oběhovému hospodářství. Pan Benedek Javor je naším navrhovatelem. Chtěl bych říci, že legislativní návrh směřující k objevovému hospodářství. Balíček odpadu navržený komisí byl stažen s příslibem se vrátit se s dokonalým návrhem. Výbor Envy nadále pracuje na oběhovém hospodářství na základě zprávy z vlastní iniciativy. Naše stanovisko je také důležité, protože my čekáme vlastně na opravený, vylepšený návrh komise. Tedy pustme se do rozpravy naším navrhovatelem a zpravodajem stanoviska je pan kolega Benedek Javor. Má asi tak pět minut. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že jste to dokonale popsal, začali jsme pracovat eh, a pokračujeme v práci ve specifických podmínkách balíček o odpadu souvislý se sdělením a předložili jsme příslušný návrh a balíček o odpadu byl stažen. Za těchto okolností jsme se soustředili na dvě otázky týkající se zprávy z vlastní iniciativy. Jedna, vyjádřit naše očekávání týkající se očekávaného nového návrhu komise, který byl eh, předložen místo předsedou Tinovancem a komisařem Velou jako něco, co by mělo být pokud možnost dokonat do konce tohoto roku a částečně bychom také chtěli požádat komisi, aby se vrátila do parlamentu se zlepšeným návrhem, který se nesoučeďuje pouze na odpadovou část konceptu oběhového hospodářství, ale také na výrobní součást celé otázky, aby to bylo více v souladu v tom, že budou splněny určité právní aspekty výrobní fáze oběhového hospodářství. Pokud jde o ten delší rámec pro přípravu našeho stanoviska, po prvním setkání stínových zpravodajů jsme mohli zapracovat většinu návrhů stínových zpravodajů jednotlivých politických frakcí a konečně návrh stanoviska odráží příspěvky z politických skupin a stínových zpravodajů. A tady bych chtěl eh, velmi poděkovat stínovým zpravodajům. Naše spolupráce byla velmi dobrá. Ta práce byla jednoduchá a dospěli jsme ve většině věcí ke koncenzu. Pokud je o obsah návrhu stanoviska, zvažujeme energetiku a úspornost jako základ průmyslové obnovy. Nejde jenom o závislost na zdrojích, ale také eh, o základ průmyslové obnovy kontinentu, což vytváří pracovní místa a může přispět k ekonomickému boomu v Evropské unii a to by mohla být udržitelná forma boomu, který potřebujeme. Je to, tady očekávám ambiciozní návrh ze strany komise, který vezme v úvahu, že potřebujeme globální politický rámec a integrované nástroje a konkrétní cíle, ne pouze izolovanou mozaiku návrhu, ale skutečně globální politický rámec. Komise by se měla vrátit s balíčkem, který sníží tu politiku udržitelných zdrojů na evropské úrovni a bude se zabývat udržitelnou politikou, pokud jde o manereál plítvání potravinami. To je významná otázka, která by měla být řešena a byla součástí původního balíčku o odpadech a my bychom to tam uvítali. Také jsme zdůrazňovali význam obnovy a opravy, ne pouze řízení odpadu, ale skutečně životní cyklus výrobků a ochranu spotřebitelů, práva spotřebitelů, to jsou důležité prvky. Průmyslové synergie jsou uvedeny v návrhu stanoviska vedlejší produkty a suroviny v ekonomickém cyklu a také jsme zdůrazňovali význam environmentálních reform, abychom motivovali ekonomiky v Evropě směrem k oběhovému hospodářství. A konečně poslední bod. Financování tohoto, těchto návrhů v sdělení o oběhovém hospodářství a později se vrátíme k legislativnímu balíčku komise. Ale bez řádného financování nemůže toto existovat. Děkuji, pane kolego. A nyní stínový na ne více než tři minuty. Pan Gambus jako první za EPP. Děkuji, já budu velmi stručný. Nepřekročím tři minuty samozřejmě. Chtěl bych nejdříve poděkovat zpravodaji za odvedenou práci. Já souhlasím s tím, co říká. Je možné pozitivně spolupracovat a několik stručných poznámek. Nemůžeme než litovat stažením tohoto balíčku, ale já se na věci dívám spíše optimisticky. Harmonogram umožňuje, abychom zařídili, že tato zpráva bude moci být zdrojem pro budoucí návrh zprávy komise, která by měla být ambicioznější a ten nový balíček by měl být úplnější, ambicioznější a tady skutečně, tady skutečně jsme na křižovatce. A dnes můžeme mít odlišnou evropskou ekonomiku, kdy podpoříme více malé střední podniky, vytvoříme více pracovních míst a v lépe si uvědomíme myšlenku, že potřebujeme oběhové hospodářství, které bude něco víc než pouhá směrnice o odpadech. Spravodaj to řekl, výroba a odpady je třeba se na to dívat společně. A je třeba se zabývat veškerými aspekty běhového hospodářství. Některé jemnosti proměníme v pozměňovací návrhy, ale nepřekročím řečnickou dobu. Děkuji. Zástupkyně SAD. Děkuji. Omlouvám se, že Pervenche Beres musela jít hlasovat do jiného výboru mluvím eh, jejím jménem. My bychom chtěli přivítat návrh stanoviska a chtěli bychom poděkovat zpravodaji za dobrou spolupráci, které se nám dostalo. Měla bych říci, mám karty na stole a byla jsem šerpou v, v platformě komisaře Potočníka pro úsporné využívání zdrojů. A pokud jde o objavé hospodářství a naše skupina se myslí, i já si myslím, že je to klíčová strategie pro obnovu, která bude bohatá na pracovní místa. A tady vidíme potenciál asi dvou milionů pracovních míst v oblasti životního prostředí a je politování hodné, že návrh byl stažen, ale možná to bylo to nejlepší, co se mohlo tomu návrhu stát, protože to znamená, že ti, kteří se s tím zabývali, se museli za, bojovat za to, aby ten návrh zůstal na stole. A zaznamenali jsme výraznou reakci ze strany průmyslu, z členských států, z občanské společnosti a myslím, že to je opravdu pozitivní. Chceme, aby existovala poz, vý, významná ambiciozní strategie a abychom měli jasné cíle v oblasti odpadu a také se to týká ekodesignu a zabudovaného zastarávání výrobků. A je třeba mnohem více zapracovat na průmyslové symbioze a synergii v jednotlivých odvětvích, abychom byli schopni se napojit na sekundární suroviny. Jde v zásadě o tvorbu pracovních míst v řadě základních odvětví průmyslu a také v oblasti odpadového hospodářství a v některých odvětvích zaznívají otázky, pokud jde o kvalitu pracovních míst, zejména co se týče bezpečnosti ochrany zdraví. A musí tu být také ten kvalitativní rozměr. To je klíčové pro výbor ITRE. Odborná příprava a zdraví a bezpečnost tyto body by měly být zapracovány. Předložíme pozměňovací návrhy a až se tak stane, tak věřím, že se k tomu dostaneme ve stejném duchu spolupráce a vytvoříme tedy kompromisní pozměňovací návrhy s ostatními skupinami. Ano. Byla jste šerpou a nyní se na vrcholky hor dostáváte sama. Kolega Federle. Uh, thank you, Mr. Uh, děkuji, pane předsedo. Rovněž děkuji všem stínovým zpravodajům. Včera večer jsme měli velice produktivní zasedání. Děkuji rovněž panu zpravodaji za odvedenou práci. V podstatě všichni říkáme to tež, co už jsme si včera sdělili v tom uzavřeném kruhu. To, co slyším z těch ostatních politických skupin, znamená, že v tom stanovisku jsme rozhodně silní jak reagujeme na ten balíček odpadový. No a v podstatě to, že jsme eh, se zbavili toho balíčku a představíme ho znovu, tak možná nám díky tomu umožní zajít dál, nověji a zamyslet se ještě hlouběji nad tím, co se nám může hodit, co můžeme eh, použít znovu a jakým způsobem díky tomu zvýšíme efektivitu. Rovněž tam bylo pár takových problematických záležitostí, které si týkají celo evropské úrovni, totiž nastolení rovnováhy mezi eh, pravomocemi členských států a celoevropskou úrovní. Někdy tam dochází eh, k určitým eh, střetům a zároveň ale musíme si jasně uvědomit, že pro určité politiky je to správné místo na národní úrovni. Například umožnit výrobcům což jsme udělali my ve Švédsku, aby se znovu zamysleli nad tím, jak chtěli zboží, chtějí zboží balit. Před ehm, ještě 20 lety měl eh, každý obchod obrovský problém se svými odpady. Nyní když je musel tedy buď vyhodit nebo spálit, nyní je má hezky vytříděné a dokonce ještě může i vydělat na některém recyklaci. Tvoří to pracovní místa v papíru, ve skle. Máme už nyní 98% eh, obnovitelnost, eh, recyklaci, tak eh, to je samozřejmě významné už pro tu ekonomiku. Rovněž jsme se zbavili toho, že něco dáváme do díry a zasypáváme to zemí, tím si kazíme krajinu a nic z toho nemáme. Teď je tomu naopak. Chtěli bychom tady ale vidět lepší důraz právě v tom novém dokumentu na eh, tu invenci, na vynalézavost, na kreativitu a my sami přispějeme pozměcími návrhy. Velká většina naší skupiny opravdu se dívá velice vstřícně na tu novou složku, budoucnostně. Ono je to obrovská šance představit komisi nový, stižádostivější program a to nám dává právě tu příležitost nyní. Děkuji, pane kolego, a jako další za GUE Miroslav Ransdorf, místo předseda. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o nesmírně důležitou záležitost nikoli pouze pro Evropu, ale rovněž pro všechny vůči ekonomiky světa. Zabýváme-li se například energetickou spotřebou. O tom jsme už zahovořili mnohokrát. Vysoká spotřeba energie a surovin s časem může být překážkou v hospodářském rozvoji. Vezměte si příklad Čínu. Čína, která oslňovala svět poslední desetiletí svým hospodářským růstem, ale nedávno už ji dohnal ten problém vysoké spotřeby surovin, odpadů, které se tam vrší a to se ukázalo jako zpomalovač, zejména z pohledu životního prostředí. Americký ekonomista, analytik, eh, která se opravdu jmenuje Elizabeth Economy, zveřejnila eh, knihu tato odbornice k Číně a zajímavé je, že dokonce ve srovnání s Indií, u níž se růst liší svou povahou, spotřeba energie v Číně je trojnásobná ve srovnání s Indií a ve srovnání s Evropou je to šestinásobek. Já zde tedy musím říci, že v současné době životní prostředí a znečištění vzduchu, vody, půdy jsou opravdu tím blokačním faktorem a přímo ohrožují budoucnost společnosti, života. A většina Číňanů, pokud eh, se provádějí nějaké zkoumání, nějaké sociologické sondy, sama zdůrazňuje eh, význam životního prostředí, kvality životního prostředí. A hovoří dokonce i o tom, že by dala přednost dobrému životnímu prostředí nad rychlejším hospodářským vývojem. Jedná se tedy o nesmírně důležitý faktor. I z pohledu zaměstnanosti. Otázka ochrany životního prostředí, dalšího rozvoje, rozkvětu životního prostředí může nám pomoci ve tvorbě pracovních míst. A my všichni víme, že už jsme za obzorem, co se týče toho vrcholu výrobních kapacit a v 60. letech francouzský ekonom, sociolog Forestier zveřejnil knihu o 30 nádherných letech kapitalismu a sám předvídal tehdy o tom to, že budou že nastala doba růstu služeb ekonomiky služeb, ale i ta, té už dochází dech a proto se nyní už díváme jinam. A právě ta oběhová ekonomika, životní prostředí může nyní být zdrojem nových pracovních míst. A děkuji a kolega Tamboráno. Ehm, salve prezidente. Ehm, děkuji, pane předsedo. My Stoprocentně podporujeme stanovisko pana Javora. Děkujeme mu za to, že souhlasil s našimi pozměňovacími návrhy a zdůraznil tam otázku odpadu jak komerčních, tak soukromých, tak průmyslových. Eh, důležité je eh, už nepřipouštět eh, tu praktiku termovalorizace, tedy spalování odpadu. Ono vlastně je to pro Itálii úplné jazykové jazyková říčka, protože to žádná valorizace není. Tam ničíme eh, naše obnovitelné zdroje a máme radost, že v devátém článku už se hovoří o eh, nutnosti fiskální konsolidace na eh, čištění zásob, na budování zásob a díky tomu budeme tlačit na výrobce, aby byl odpovědný za celý životní cyklus, cyklus každého výrobku. Budeme to hlídat. Zároveň chceme ještě přijít s návrhem na změnu eh, záruky a životnosti produktu tak, abychom omezili neustále zneužívání a využívání zásob a zamezili plítvání zdroje. Yes, thank you very much. Uh, the, the commission Děkuji. Za komisi vítáme to, s čím zde přichází výbor, výbor propojení energetiky s otázkou obecně zlepšení efektivity čerpání zdrojů a zároveň eh, podpora konkurenceschopnosti aniž bychom zanedbávali postavení malých středních podniků. Vítáme všechny komentáře. Rovněž správně poukazujete na e, spojitost, propojenost s investičním plánem, který musí podpořit přechod e, všech členských států na oběhovější ekonomiku. Jak už zde bylo zmíněno, komise opravdu už se pustila do práce nad svým návrhem k cirkulární ekonomice a nový balíček bude obsahovat jak akční plán, tak novou verzi návrhu hospodaření s odpady a to vše nastane před koncem letošního roku. To doplní naše úsilí dosavadní a velice nám pomůže i vstup parlamentu který doufáme dostaneme do léta, abychom je mohli zapracovat do svého konečného návrhu. Zohledníme opravdu všechny fáze toho cyklu. Je pravdou, že když chceme lépe řídit oběhovou ekonomiku, musíme i si lépe pohlídat každou etapu zacházení s těmi zdroji, i design produktu, zlepšení trhu pro recyklované materiály. Akční plán bude eh, operační, svou povahou soustředí se na zbavení nás těch úzkých hrdel, které zatím brání v plném potenciálu těch hodnostových řetězců a díky tomu doufáme, že se dostaneme dál. Chci vás rovněž ujistit, že už máme v komisi velice pozitivní postoj k této iniciativě. Mnoho komisařů se zná k těmto cílům a to je pro nás signálem opravdu eh, přistoupit úplně nově i z pohledu eh, životního prostředí k této problematice. A nakonec počítáme s veřejnou konzultací k tomu akčnímu plánu a ta proběhne od května do července. Děkuji. Paní Formel zde před, je představitelkou. To je důležité. Eh, je zde za Digi Energy. Ne, za Digi Environment, tedy z ředitelství, generálního ředitelství pro životní prostředí, to je velice významná informace pro nás, pro všechny. Výborně, pan zpravodaj, eh, poslední shrnutí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za komentáře, návrhy, postoje. Samozřejmě žádný text nebude ideální pro všechny, eh, každá pracovní verze se dá ještě vylepšit a doufám a čekám na vaše pozměňovací návrhy. Doufám, že vše zlepší. Zdá se, že všichni uvažujeme stejným směrem, tedy určitě zjistíme, že nás mnohé propojuje a zajímá. A pro vaše informace by ještě rád dodal, že jsem obdržel informaci, že místo původní lhůty pro podání eh, pozměňovacích návrhů, což byl 26. březen, máme možnost tuto lhůtu prodloužit do 8. dubna což nám dá více času na probrání těch pozměňujících návrhů a ještě eh, si sednout eh, ke společnému stolu s výborem Envy, který rovněž k této záležitosti připravuje stanovisko. Můžeme tedy trochu lépe harmonizovat své postoje, eh, nasměrování a tak dále. Já jsem ze srdce přesvědčen, že opravdu výsledek našeho úsilí bude dobrý, vyhoví všem, zasadím se o to a rozhodně oběhová ekonomika je strategická záležitost a ta nám pomůže. Využívání zdrojů, snižování eh, ekologické stopy, tvorba pracovních míst, zvyšování konkurenceschopnosti Evropy, Eh, efektivity, efektivního zacházení eh, s našimi eh, materiály, surovinami, zdroji. To určitě má význam pro všechny a doufám, že komise představí legislativní balíček, který vyhoví všem těmto kritériím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, milí kolegové, kolego, jste velice účinný sám ano, měl jsem to oznámit já, že posouváme tu lhůtu, ale vy už jste mě nahradil, takže to je výborné. Výborné, že pan zpravodaj něco takového zde navrhuje, že bude jednat s výborem Envy. Envy o tom bude hlasovat v červnu, takže to nám taky dává trochu času se nadechnout. A máte pravdu, do 8. máme čas. Děkuji, milí kolegové, děkuji za vaše diskusy, za účast. A nyní bod 17. Provádění směrnice 2001. To je složité číslo Evropského parlamentu a rady ze dne 22. května roku 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Záležitost absolutně klíčová z pohledu našeho výboru, protože my jsme v určitém smyslu rovněž odpovědní, zodpovědní za autorská práva, za uh, i jinak eh, práva eh, vědců, výzkumníků a za informační společnost. A naším zpravodajem je Jose Blanco López. Dávám mu slovo. Muchas gracias, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěl eh, poděkovat eh, vám za to, že jste mi přidělil eh, tuto stanovisko. Jde o nesmírně důležité téma. Když hovoříme o kultuře a umělecké produkce, o umělecké produkci, tak vlastně hovoříme o tom, kdo jsme a čím se Evropa liší od zbytku světa. Je to opravdu velká přidaná hodnota a součást naší kulturní rozmanitosti. Jde také o průmysl, o ekonomický život a e, pracovní místa milionů lidí, kteří, které se týkají e, uměleckého projevu. Jde tedy o 7 milionů pracovních míst, více než 4,8 evropského HDP, Hovoříme tedy o průmyslu, který poskytuje pracovní místa v Evropě a to v době, kdy čelíme těžké ekonomické krizi. Je proto naší povinností vytvořit legislativní prostředí, které by chránilo uměleckou tvorbu a které by generovalo uměleckou tvorbu. Ta je totiž důležitá pro naši společnost a díky ní máme význačné pozice ve světě. Zároveň je zdrojem produktivity a e, blahobytu. A právě toho se týká mé stanovisko. Chci ochránit e, kreativitu a e, kulturní průmysl, kulturní sektor a také ochránit přístup ke kultuře. Kultura a umělecká tvorba jsou zásadní součástí digitální ekonomiky a autorské právo je skála, na níž musí stát e, evropská kultura a musí být základem veškeré ekonomické aktivity, eh, potenciálu pracovních míst a tak dále, protože bez sférové odměny nemůže eh, existovat kreativita a bez kreativity nemůže existovat ani přístup ke kultuře. Je tedy zjevné, že za posledních 14 let od vzniku této směrnice se musíme pustit do její revize. Od té doby eh, došlo ke značnému pokroku, proběhly různé studie, schůze se zainteresovanými stranami a tak dále a z toho všeho plyne, jasné, že evropský digitální trh zatím ještě neplní očekávání ohledně férové odměny a férové distribuce příjmů e, pro e, tvůrce. Zkrátka nejde tady o rovnou distribuci příjmů v kulturním sektoru. Problémy jsou způsobené e, roztříštěností evropského trhu. Když tedy hodnotíme ten pokrok, oproti směrnici z roku 2001, 2014, tak tady se volá po flexibilním a vyváženém řešení ohledně multiteritoriálních licencí a řešení sporů. Nyní jdeme správným směrem. Nic ale nemůže fungovat, pokud nebudeme chránit ty hlavní stavební kameny které jsou zároveň nejslabším článkem celého řetězce. To jsou autoři, tvůrci děl. No, musíme tedy mít správný rámec, který by posiloval smluvní pozici e, tvůrce a vyjednávací pozici e, vůči ostatním článkům řetězce. Protože bez tvůrců nemůže existovat celý ten průmysl. Ani nemůžeme mít přístup k bohatým e, kulturním výstupům. Nyní tedy máme novou příležitost vylepšit eh, přístup občanů k kultuře a vytvořit nové příležitosti pro inovativní podnikání. Pojí se s tím však i rizika. Jedním z nich je eh, to, zda eh, držitelé autorských práv získají spravedlivou odměnu za dílo, které vytvořili. Je tedy zapotřebí jednat spravedlivě a inteligentně. Neboli jakákoliv revize této legislativy musí patřičně chránit práva duševního vlastnictví a nastavit legislativní prostředí, které bude skýtat právní jistotu a zároveň bude usnadňovat přístup ke kultuře. Musíme nastavit správnou rovnováhu mezi ochranou autorského práva, e, spravedlivou odměnou pro držitele práv a na druhé straně vytvoření e, kreativního a dynamického prostředí, ve kterém uživatelé budou moci bezpečně a efektivně přistupovat k uměleckému obsahu. To je tedy jádrem stanoviska, které e, jsem vypracoval. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego. A nyní stínový zpravodajové. Paní Valeán, naše místopředsedkyně Evropského parlamentu. Děkuji vám. Nejprve bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za eh, jeho stanovisko. Myslím si, že je to skvělý výchozí bod pro další diskuze. Plně podporuji všechny body, které pan zpravodaj nastínil a právě tak jeho cíle Nicméně podám eh, několik pozměňovacích návrhů, abych to stanovisko obohatila, protože víme, eh, jaká omezení musel eh, pan zpravodaj dodržovat, když stanovisko psal. A chtěla bych tam přidat některé body, o kterých se hovořilo v debatě o zprávě výboru Jury. Zejména se zmíním o některých dobře známých otázkách, o kterých určitě bude hovořit i zpráva Jury a návrh komise. Jedním z nich je eh, teritorialita. Ta byla jedním z hlavních důvodů, proč komise zmodernizovala eh, legislativu autorského práva a myslím si, že přenositelnost, legální přenositelnost eh, digitálního obsahu je nutnou podmínkou pro fungování digitálního jednotného trhu. Pokud jde o těžení eh, dat, měli bychom zkoumat to, eh, jak eh, to snadno zpřístupnit pro vědecké a výzkumné účely, ale zároveň zajistit to, aby vydavatelé nestratili kontrolu nad svými díly. Dále myslím, že transformativní využívání děl, ze kterého se stalo velice důležité téma, protože dnes každý s internetovým připojením se může stát autorem ale musíme si tady dávat pozor na to, aby původní autoři, původní tvůrci byli eh, dostatečným způsobem eh, uznáváni, aby a dále si myslím, že je zapotřebí pokračovat ve vyjednáváních a dialogu o eh, legislativním rámci copyrightu na obou stranách Atlantiku v kontextu obchodního vyjednávání. Tak, aby zbytečné překážky pro přístup na trh nevznikaly v případě copyrightu. Myslím si, že toto všechno jsou témata důležitá pro náš výbor a měli bychom dát jasný signál výboru Jury, že jsme pro modernizaci e, rámce autorského práva tak, aby odpovídal technologickému vývoji v digitální éře, aniž by nějak omezoval autorské právo, které zůstává právním základem pro kreativitu a inovaci v Evropě. Děkuji, paní kolegyně, máte naprostou pravdu, když nám připomínáte výbor jury, protože to je hlavní příslušný výbor. A e, jury, výbor jury byl požádán, aby e, vypracoval implementační zprávu pro tuto směrnici z roku 2001 ohledně eh, copyrightu eh, a ve vztahu k technologickému vývoji a zejména informační společnosti. Děkuji tedy paní kolegyni a nyní je na řadě paní eh, Chiralta Vidal, pan Chiralta Vidal z ALDE. A předchozí řečnice mluvila samozřejmě jménem EPP. To byla paní Valean a teď tedy jménem ALDE, pan Chiralta Vidal. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za skvělou práci a vyvážené stanovisko. Kulturní a kreativní průmysl nejsou jen velkými generátory pracovních míst a růstu v Evropě, ale přispívají i k sociálnímu začlenění a kulturní rozmanitosti. Tyto dynamické a rozdílné sektory vytvářejí navzdory krizi pracovní místa. Nicméně evropský trh je stále ještě roztříštěný. Chybí tu harmonizace a, e, a přetrvávají omezení, jako je e, geoblocking, který brání uživatelům těšit se přes hraničnímu e, trhu. Od e, schválení směrnice o copyrightu se objevily nové online internetové služby. Autorské právo je základním kamenem kulturní politiky. Podporuje kreativitu, e, inovaci a přístup ke kulturním dílům. Nicméně současný režim autorského práva musí být lépe uspůsoben na míru digitálnímu prostředí. Abychom plně realizovali digitální jednotný trh, musíme zajistit spravedlivou odměnu tvůrcům a naplňovat očekávání spotřebitelů. Proto vítám závazek Evropské komise k modernizaci evropského rámce autorského práva tak, aby byl vhodný pro digitální éru. Multiteritoriální licence jsou odpovědí na roztříštěný vnitřní trh, ale je zapotřebí udělat ještě více. Musíme najít rovnováhu a flexibilní řešení pro geoblokace. Chybí harmonizace přijímání v Evropské unii, což vytváří právní nejistotu. Myslím si, že při nejmenším nějaká výzva ohledně výjimek by měla být povinná což by ale nemělo nějak ohrozit legitimní zájmy držitelů práv. Těžení textu a dat je e, slibnou technikou, zejména v oblasti výzkumu a je zapotřebí ji mít na paměti při tvorbě, e, při revizi směrnice. A v neposlední řadě e, musíme e, řešit národní systémy poplatků za soukromé kopírování, které je nesmírně nespravedlivé na úkor spotřebitelů. Dále si myslím, že komise musí zajistit vyšší interoperabilitu e, softwaru a terminálu, aby se rozšířil výběr spotřebitelů, což je nutná podmínka pro férovou konkurenci. Děkuji, pane kolego. Perfektně jste naplnil řečnický čas. Omlouvám se, že jsem vás musel useknout z minule, protože pan komisař spěchal. Nyní paní Ernst jménem GUE. Děkuji vám. Nejprve děkuji panu zpravodaji za jeho stanoviska. V podstatě bych chtěla říci, že i my jsme toho názoru, že je zapotřebí naléhavě zreformovat autorské právo. Ale chtěla bych ještě poukázat na další aspekt, o kterém se to zatím nehovořilo. A to je kultura sdílení která je nutná a která podporuje kreativní profesionály Eh, aby mohli dostat za svou práci odměnu. Eh, Kultura sdílení patří k principu otevřenému, otevřeného přístupu k informacím. Myslím si, že tento aspekt by měl být ještě silněji zohledněn. Eh, abych se vrátila ke zprávě Reda, ke které se vztahuje toto stanoviska, chtěla bych říci, že Podporujeme v podstatě úplně to, tu snahu o to, aby existovalo jednotné evropské právo autorské, které by mělo nahradit právo národní což je důležité pro právní jistotu. My to podporujeme a to stanovisko to ještě upřesňuje. Pokud je o to stanovisko samotné, je tam spousta dobrých věcí, ale pak jsou tam určité nejasnosti. Například v odstavci 3 my chceme tu směrnici z roku 2001 samozřejmě změnit, ale chceme ji změnit tak, aby byla nastavena lepší rovnováha mezi zájmy uživatelů a držiteli práv. To je aspekt, který tady příliš reflektován není. A potom u pátého bodu, ten si myslím, že takhle nemůže zůstat, už jenom proto, a tady znovu odkazuji na zprávu Julie Reda. Je tam v podstatě výzva eh, vůči komisi, aby eh, povinně naplánovala seznam omezení a výjimek eh, tak, aby Eh, byl umožněn přeshraniční přístup k veškerým kulturním statkům. To je aspekt, který je, eh, který je ještě potřeba doladit a jinak mi připadá velice dobrý. Sedmý bod, který zohledňuje perspektivu osob s postižením. To je v pořádku, to se nám líbí. Takže ještě tam eh, je pár bodů, na kterých je potřeba pracovat a my podáme v tomto smyslu pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Děkuji za vaše poznámky, paní kolegyně. Další žádosti o slovo mohu požádat zástupce Evropské komise, pan Marco Giorello, DG Connect. Děkuji, pane předsedo. Děkuji poslancům a poslankým za vystoupení a za dosavadní práci Myslím, že komise může být stručná v této fázi. Sledujeme s mimořádným zájmem diskusy v Evropském parlamentu. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy ve výboru Jury, zprávu pana Redy a příspěvky všech přidružených výborů. Prozatím komise může jen potvrdit že tak, jak bylo naznačeno v pracovním programu pro 2015 Evropské komise, chceme předložit legislativní návrh o autorských právech. Později v tomto roce nepadlo konečné rozhodnutí o oblastech, které budou pokryty návrhem a o obsahu. A jak už jsem řekl, dříve odpoledne ve výboru Jury je důležité mít na paměti, že pro letošní rok naše priority jsou řešit hlavní otázky, které jsou překážkou pro rozvoj digitálního vnitřního trhu v oblasti autorských práv, ale to nevylučuje, že další prvky budou eh, zohledněny v dlouhodobějším výhledu. Ale jak už jsem řekl, prozatím komise stále zvažuje jednotlivé alternativy interně a předložíme legislativní návrh později v letošním roce. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní se můžeme vrátit k našemu zpravodaji a požádat ho o závěrečné slovo. Vaše závěrečné slovo. Děkuji. Před eh, touto rozpravou jsem samozřejmě měl možnost eh, se sejít s jednotlivými kolegy, se stínovými zpravodaji a mohl jsem se s nimi podělit o naše pochybnosti, jakou cestou se vydat, abychom rozvinuli jednotný trh, který bude upřednostňovat eh, naši diverzitu a bude spravedlivý vůči tvůrcům. Je to skutečná ekvilibristika setkání, která se konala s jednotlivými stranami, mi zanechali eh, sladkou a současně hořkou chuť. Eh, snaha rozvinout eh, tvůrčí činnosti, potenciál v oblasti pracovních míst, novátorská odvětví a negativní aspekty, trvalé pokušení učinit z reformy autorských práv jakýsi souboj mezi tvůrci a spotřebiteli, kde pouze jedna strana může získat. My toto stanovisko musíme odmítnout. Jednu věc nemůžeme spochybnit. Pokud nebudeme chránit tvůrce, nebude existovat obsah, takže o vše přijdeme. A spravedlivá odměna, to je závěr. Samozřejmě no, základě tohoto východiska můžeme hovořit o omezeních, o přenositelnosti, o přezraničním přístupu k obsahu, který je dematerializován, odhmotněn. Neznám všechny podrobnosti prozatím, ale bude možné se dohodnout. A sám navrhnu několik pozměňovacích návrhů týkajících se výjimky u výzkumných a vzdělávacích cílů pokud jde o zapůjčení děl v digitálním obsahu. Neupadajme do pasti diskuse mezi hodnými a zlými. Ale je také pravdou, že postupně se to odvětví přizpůsobovalo. Někdy pomalu, ale přizpůsobilo se požadavkům uživatelů v oblasti hudby. A existuje řada možností, jak reagovat na požadavky spotřebitelů. To vše bylo umožněno systémem licencí. Buďme obezřetní když budeme navrhovat změny v odvětví, které nadále poskytovalo pracovní místo v období, které bylo obtížné. Pokud jde o jednotný titul, tam bychom mohli narazit na to, že vytěsníme malé a střední podniky, snížíme úroveň hospodářské soutěže a dojde k menší tvorbě evropského obsahu. Trh se logicky vyvíjí. A je normální, aby předplatitel měl eh, přístup k určité službě. Ale jiné návrhy se nám možná líbí a když nasloucháme eh, konkrétnímu vyjádření, tak je to jinak. V následujících měsících o tom budeme jednat, budu zkoumat pozornosti návrhy s největší pozorností a až do schválení návrhu budeme mít možnost vyjednávat, abychom našli sprav, správnou rovnováhu. Děkuji, pane předsedo. To bylo velmi silné sdělení na závěr naší rozpravy a záleží to na kolezích na výboru Jury. Otázka, zda se stotožníme s vaším sdělením, ale bylo to jasné a důrazné sdělení pro nás, pro všechny a budeme o tom přemýšlet. Děkuji vám za rozpravu. To byl bod 17, bod 18, různé. Nevidím, máte bod to různého, nemáte. Další jednání. Termíny pro pozměňovací návrhy. Ano, 25. března, zítra, v pravé poledne, kolegové, v bodu 17. Zítra ve 12 termín pro pozměňovací návrhy. Další jednání 14. dubna 2015 9 až 12.30 a až 15 až 18.30. Děkuji vám za spolupráci, za skvělou účast a uvidíme se za necelý měsíc na zasedání výboru ITRE a také mnohokrát předtím. Děkuji vám mnohokrát.